Bene, cari colleghi. Vážení kolegové, dobré ráno. Můžeme tedy zahájit naše dnešní zasedání. Na pořadu jednání máme hlasování. Takže eh, doufám, že máte kartičku na eventuální elektronické hlasování. Prvním tématem, o kterém budeme hlasovat, je interinstitucionální dohoda o spolupráci v rozpočtových záležitostech. Přejdeme tedy k hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Nic jsem neviděl. Asi se vám nechtějí zvedat ruce. Takže elektronicky. Jednička. Zahajuji hlasování. allora, 40 40 schede inserite. Takže 40 kartiček bylo vsunuto do hlasovacího zařízení. 41, 41, 39 hlasujících. Končím hlasování. Schváleno 29 pro, 6 se e, zdrželo. Kompromisní návrh číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Číslo 15, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo schváleno. Pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Přejdeme ke kompromisnímu návrhu číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno číslo 19 pro, proti, zdržel se někdo, myslím, že zamítnuto. Šestka byla stažena. Kompromisní návrh 3 ve dvou částech. První část, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromisní návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Odstavec 1, pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Jedenáctka, kdo je pro jedenáctku? Proti, zdržel se, schváleno. A dvanáctka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. Závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Můžete hlasovat. 40 3. Končím hlasování. Takže 40 hlasů pro, jeden proti, dva jste se zdrželi. Blahopřeji paní zpravodajce, zpráva byla schválena. Hm, allora, di attesa perché occorre... Musíme chviličku počkat, protože potřebujeme aby zde byl zástupce týkají, který má na starosti právě tu problematiku, o které budeme nyní hlasovat, civilně vojenská spolupráce a rozvoj civilně vojenských kapacit. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 5, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Číslo 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel schváleno. Kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní přejdeme k pozměňovacímu číslo 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromisní návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh 15, který je kompatibilní s kompromisním návrhem číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Omlouvám se, omlouvám se. Spletl jsem se. Nyní tedy hlasujeme o 21. Pozměňovací návrh číslo 21. Kdo je pro? proti. Nejsem si zcela jist, budeme hlasovat elektronicky. O 21. zahajuji hlasování. 44 kartiček, 43 hlasujících, končím hlasování. 32 pro, schváleno. Nyní kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Nerozumím tomu. Takže 26 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. 46 kartiček, 46 hlasujících, končím hlasování, 24 proti, 22 pro, takže zamítnuto. Nyní 27, kdo je pro 27? Proti, kdo se zdržel, schváleno. 28, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 30 hlasy pro, proti. Myslím si, že to bylo zamítnuto to, ano, ano. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro 35? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo čtyři. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo 40. Kdo je pro čtyřicítku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto od 38. Nehlasujeme, to je jenom jazyková změna. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? E, eh, 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 58. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní 59, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já myslím, že zamítnu to, ale zkontrolujeme to. Takže 59 zahajuji elektronické hlasování. 47 su 47 kartiček, eh, končím hlasování 23 pro, 24 proti, takže zamítnu to skutečně. Nyní 60, kdo je pro 60? Proti, kdo se zdržel, schváleno 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 64, kdo je pro, proti, Omlouvám se, říkají mi tady správně, že musíme hlasovat o 62, protože jsme zamítli 61. Takže hlasujeme o návrhu 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 65 ve dvou částech. První část. Kdo je pro první část? proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 66, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 67, dvě části, první část, kdo je pro první část, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro druhou část, proti, zdržel se někdo, schváleno. Kompromisní návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pozměňovací návrh 71. Pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 72. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 73. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 76 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 77 byla, stabil. staženo. 81 dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro druhou část, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Nyní 78. Kdo je My jsme zamítli druhou část 81 a tudíž musíme hlasovat o 82. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 78. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 79. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 84. Kdo je pro 84? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní 93. Pozměňovací návrh 93. Aha, my jsme eh, zamítli 89 a tudíž nyní 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní 88. Kdo je pro 88? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kdo je pro 90? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 93. Kdo je pro pozměňovací návrh 93? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 94. Kdo je pro? 94. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 96. Pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 98 hlasy pro, proti, zdržel se, schváleno. 99 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Stovka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 101 hlasy pro, proti, zdržel se, schváleno. 102 hlasy pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 106, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 109, kdo je pro 109, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 107, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Pokud jde o 107, zde je žádost o jmenovité hlasování. Takže chcete, chce se vyjádřit zástupkyně zelených a nebo budeme hlasovat jmenovitě? Prosím, paní poslankyně Brantnerová. I don't need to have the floor. I just asked for a vocal vote. Jsem žádala o jmenovité hlasování. Non c'è il voto nominale sul 107. Takže eh, hlasujeme normálně ke 107. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 111, kdo je pro, 111, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 110, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 112. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. O 113 se nehlasujeme, ta je identická, ale máme zde ústní pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 108, kompromis, eh, kompromisní návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále 117, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, myslím, že zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 4. Zde je opět žádost o jmenovité hlasování od ECR, eh, e takže budeme hlasovat jmenovitě o ústní pozměňovací návrhu číslo 4. Zahajuji hlasování. 49. 49 kartiček, 49 hlasujících. Končím hlasování. 38 proti, 11 pro, takže návrh byl zamítnut. 121 nyní, kdo je pro 121? Proti. Zdržel se někdo schváleno 122, hlasy pro, proti. Zdržel se zamítnuto. 124 je zde opět eh, žádost o jmenovité hlasování od zelených. Takže hlasujeme o první části pozměňovacího návrhu 124. Zahajuji hlasování. 49 kartiček, 47 hlasujících. Končím hlasování schváleno 34 hlasy, 10 hlas bylo proti, druhá část stažena. Kompromis číslo 9 nyní. Kdo je pro kompromis 9? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 134. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 135 hlasy pro, proti, kdo se zdržel. 135 e, není zcela jasné, takže kontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 135. 50 kartiček, 47 hlasujících, končím hlasování. 33 proti, 14 pro. Nikdo se nezdržel, návrh byl zamítnut. 136, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 141. Hlasy pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 139. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 140. Hlasy pro. Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 142. Kdo hlasuje pro? Proti? Aha, není to jasný. Jasné, takže 142 hlasujeme kontrolně elektronicky. Zahajuji hlasování. 50 kartiček, 48 hlasujících. Končím hlasování schváleno 27 hlasy, 21 vás bylo proti. 144, kdo je pro návrh 144, proti, zdržel se někdo schváleno. Kompromisní návrh 11, hlasy pro, proti, zdržel se schváleno. 146, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 148, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 149, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 150, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Opět 150 není jasná, proto zahajuji elektronické hlasování. 50 kartiček, 50 hlasujících, končím hlasování. Zamítnuto. 38 ku 11. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 157. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jednička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Zamítnuto. Nyní elektronicky hlasujeme o takto pozměněném návrhu. Zahajuji hlasování. 51 kartiček, 50 hlasujících. Končím hlasování. 39 hlasů pro, 2 proti, 9 eh, zdržení se. Takže blahopřeji panu zpravodaji. Návrh zprávy byl schválen. Posílení chemické biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii, akční plán Evropské unie v oblasti CBRN. Pan zpravodaj Pejon, eh, pozměňovací eh, návrh číslo 26. Sto, facendo Pejon. Un attimo di attesa, per favore. Počkejte prosím okamžik. Allora, non avevo la scheda di voto. Eh, já jsem neměl hlasovací listinu své skupiny a bude třeba změnit eh, název. Respektive ten název je samozřejmě správný. Opět pan poprosím ještě o strpení. Sì, sì. Va bene, va bene. Allora. Takže můžeme eh, tedy přejít ke zprávě paní poslankyně Lözing. První pozměňovací návrh, kdo je pro číslo jedna, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh tři, Pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Odstavec 2, pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Číslo 5, Prosím, pan poslanec David. Děkuji, pane předsedo. Na naší hlasovací listině tam ale e, pokud je jednička přijata, tak čtyřka odpadá. A protože jsme jedničku schválili, tak už tomu tedy vůbec nerozumíme. Sì, è corretto. Ano, je to správně, o trojici jsme neměli hlasovat. Ano, protože jsme schválili ty čtyřku. Čtyřku jsme schválili, takže jdeme k pětce. Kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Dobře, takže přejdeme k návrhu číslo 13, protože jsme přijali sedmičku. Takže komplikovaný pozměňovací návrh číslo 13 má čtyři části. Kdo je pro první část? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část třináctky. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdržel se? Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Čtvrtá část. Hlasy pro proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Číslo 15. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 18. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti. Hlasujeme o osmnáctce. Hmm. Hmm. Dobře, patnáctku jsme přijali, takže jdeme ke 22. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 22. Hlasy pro. Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 23. Kdo je pro 23? Proti. Já myslím tedy, že zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že také 25 byla zamítnuta. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to zcela jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o 26. Zahajuji hlasování. 52 karet, 51 hlasujících, končím hlasování, 30 hlasů pro, 18 proti, 3. Zdržení se. Návrh byl schválen. Pozměňovací návrh číslo 28 ve dvou částech. První část, kdo je pro první část, proti, kdo se zdržel. Já myslím, že to bylo schváleno. Ale pokud nebudete pořádně zvedat ruce, tak je velice těžké eh, to zjistit. Takže elektronicky o první části 28. První část návrhu 28. 52 hlasujících, 52 kartiček, 19 pro, 33 proti, zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro druhou část? Proti. Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 35. 35. Opět dvě části. Takže 33. Kdo je pro? Proti? Zdržela se? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? 33 tedy hlasujeme elektronicky, protože si to EPP vyžádá. Takže hlasování 33. 52 kartiček. 51 hlasujících. Končím hlasování. 32 hlasů pro, 19 hlasů proti. Návrh byl schválen. Nyní přejdeme k návrhu číslo 37. Kdo je pro 37? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekl, že zamítnuto. 36 hlasy pro, proti Zdržel se někdo? Schváleno. 38. Kdo je pro? Třicet osmičku, které chce něco říct si pan eh, poslanec Van Orden, prosím. German, we didn't vote on amendment 35. Nehlasovali jsme o 35. Pane předsedo. Sí. E avendo votato il 30... Ano, protože jsme odhlasovali třicítku, tu jsme schválili a proto přecházíme ke 33. Tak to mám v těch listinách. Takže 38. Kdo je pro 38? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 39. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 40 hlasy pro. Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 41 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 42. Hlasy pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 43 hlasy pro, Aha, takže tento návrh byl stažen. Takže 44. Kdo je pro 44? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 49. Kdo je pro? 49. Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. A nakonec závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. devět ku dvěma. Blahopřání panu spravodaj, paní zpravodajce. Návrh schválen. A nyní budeme hlasovat o zprávě pana poslance Pejona která se e, týká poskytnutí záruky EU na ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruk na projekty mimo Evropskou unii. Dobře, můžeme tedy začít hlasovat o pozměňovacím návrhu 26. Hlasy pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 27 ve dvou částech. O první části nejprve. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 65 hlasy pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 67, kdo je pro 67, proti, zdržel se, zamítnuto kompromisní pozměňovací návrh. Chcete něco říci? Ne. Šedesát šestka byla stažena, o šedesát sedmičce hlasujeme. Takže nic. 67. zamítnuta. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dále ústní pozměňovací návrh 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 29 hlasy pro. Proti. Zdržel se? Schváleno. 73 hlasy pro. Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 74. Tam je ústní pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Nejsem si zcela jistý tím, co jsem viděl, proto hlasujeme elektronicky o 74, abychom to zkontrolovali. 50 kartiček, 47 hlasujících. Končím hlasování. 25 proti, 20 pro, 2 abstence, zamítnuto 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 76. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 77. Kdo, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 78 ve dvou částech. Hlasujeme o první části, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 32 hlasy pro, proti, zdržel se, schváleno. 79 ústní pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Dále zde máme ústní pozměňovací návrh 80 os, ústním návrhem 5, dvě části, kdo je pro první část, kdo je, pro druhou, pro, kdo je proti, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 81. Požaduje se zde po mně elektronické hlasování od druhé části 80. Takže zahajuji hlasování. 50 kartiček, 40 50 hlasujících, končím hlasování, 35 proti, 15 pro, takže návrh byl zamítnut. 81. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 82 s ústním návrhem 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 34. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 35. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 84. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 86. Ústní pozměňovací návrh 8. Kdo je? Aha, ten odpadá, pokud eh, to bylo schváleno, takže 36. Kdo je pro 36? Kdo je proti 36? Zdržel se někdo schváleno. 37 pro, proti, zdržel se schváleno. 87 hlasy pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 38 pro, proti, zdržel se schváleno. 88 pro, proti, zdržel se, schváleno. 89 ústní pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 90, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, schváleno. 91, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel hlasování, Samítnuto. 39, zde je ústní návrh 10, kdo je pro. Přerušíme hlasování u 39, protože zelení požadují kontrolu u 91. Zahajuji tedy elektronické hlasování. Padesát kartiček, 49 hlasujících. Končím hlasování. 33 proti, 17 pro. Samítnuto. Takže hlasujeme o 39 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. 96 a 97. O nich eh, hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 98, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 99 pro, proti, zdržel se, schváleno. 100, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Dvojka, kdo je pro, Aha, máte pravdu, takže čtyřicítka. Kdo je pro čtyřicítku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní dvojka. Kdo je pro dvojku? Proti? Není to jasné. Takže elektronicky zahajuji hlasování ke dvojce. 50 kartiček, 49 hlasujících, Končím hlasování. 36 pro. No, tak to je schváleno, ale nezvedli jste ruce. 40. 41. Kdo je pro? 41. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 3. Kdo je pro trojku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 42. Hlasy pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 44. Hlasy pro? proti, zdržel se, schváleno. Čtyřka. Kdo je pro čtyřku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 43 byla pro staženo. Pětka. Kdo je pro pětku? Proti. Zdržel se. Schváleno. Šestka. Kdo je pro šestku? Proti. Zdržel se. Schváleno. 45 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 47 stažena, takže 48, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 49, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 7, kdo je pro sedmičku, proti, zdržel se, schváleno. Kdo je pro 8, proti, Zdržel se někdo? Schváleno. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 51 stažena, takže 9. Kdo je pro devítku? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 10. Hlasy pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 12 hlasy pro, proti, pro se zdržel, schváleno 13 pro, proti, zdržel se někdo, schváleno 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno 54, kdo je pro, kdo je proti,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 kdo se zdržel, schváleno. A nyní pozměňovací návrh číslo 15, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 16 hlasy pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 17, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis číslo 4. Hlasy pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 23 hlasy pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 63, zde je ústní pozměňovací návrh číslo 11, kdo je pro, proti, zdržel se někdo? Schváleno. 24, kdo je pro, proti, zdržel se? Schváleno. 25, hlasy pro, proti, zdržel se někdo? Schváleno. 64, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, já myslím, že to, ale nejsem si tím jistý. Takže o 64 hlasujeme elektronicky, můžete hlasovat. O 64. 50 hlasujících, 50 kartiček, 50 hlasujících, končím hlasování. 8 pro, 42 proti. Takže 42, to je drtivá porážka. Takže zamítnu to. A závěrečné elektronické hlasování opět můžete hlasovat. Padesát kartiček, 48 46 hlasů pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Blahopřání panu zpravodaji. Nejste si jistí. Dobře. Protokolo de la... Dále zde máme protokol k dohodě o partnerství a spolupráci Eh, mezi ES a Moldavskou republikou. Takže zde máme pouze elektronické hlasování, které je to tedy zpráva Watson. Zahajuji hlasování. Čtyřicet eh, devět kartiček, čtyřicet devět hlasujících. Končím hlasování. 49, eh, takže eh, velkou eh, jednohlasně tedy odsouhlaseno. Blahopřání panu zpravodaji Watsonovi. A nakonec vytvoření nástroje rychlé reakce Evropské unie. Spravodajkou je paní poslankyně Weber a začínáme pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro jedničku, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kdo je pro pětku? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Devět. Takže ne, 6. 6. Kdo je pro 6? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti. Nejsem si tímto hlasováním zcela jistý, proto budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 12. Zahajuji hlasování. 48 kartiček, 47 hlasujících. Končím hlasování. 30 pro, 16 hlasů proti, dvě zdržení se, takže schváleno 13. Kdo je pro 13? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 15 ve dvou částech. První část. Kdo je pro první část? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 17. Kdo je pro? 16 jsme přijali, tudíž 17 odpadá, takže 18. Kdo je pro? 18. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Já si spíš myslím, že to bylo zamítnuto, ale protože jste pořádně nezvedli ruce, tak si nejsem jistý, takže zahajuji elektronické hlasování k 18. Čtyřicet devět kartiček, 47 hlasujících. Končím hlasování. 37 hlasů proti, 10 pro. 19. Ano, takže samozřejmě zamítnu to. 19. Kdo je pro 19? Proti. Zdržel se, schváleno. Aspoň se to zdá. 20. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. 21. Hlasy pro. Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Chcete hlasovat elektronicky o 21. Dobře, výborně. Takže zahajuji elektronické hlasování k 21. 49, končím hlasování, 27 pro, 22 proti, schváleno. Nyní 22 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 23 hlasy pro, proti, Zdržel se někdo? Zamítnuto. A 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Závěrečné elektronické hlasování. Končím hlasování. Třicet devět hlasů pro, osm proti dvě zdržení se, zamítnuto. <laughs> ne, ne, schváleno. Schváleno, blahopřeji paní zpravodajce. Dáme si kratičkou přestávku. Pět minut a poté budeme pokračovat v programu. Kolegy, si volíte prendere... Vážení kolegové, posaďte se prosím na místa, abychom mohli pokračovat v našem dnešním programu. Na pořadu jednání je zpráva o nové strategii pro Afganistán. Spravodajem je pan poslanec Arlaky. A pokud chcete, pane poslanče, můžete začít se svým příspěvkem a my vás budeme velice pozorně poslouchat. Prosím. Děkuji. Grazie. Uh, this is the uh, meeting that we do. Mnohokrát toto je zasedání, které máme před hlasováním. Máme tady kompromisní návrhy, které mezi tím během hlasování byly dokončeny a panuje velká schoda v případě 22 kompromisních návrhů pardon, 26 kompromisních návrhů, návrhů, které pokrývají celou řadu článků, čili já bych eh, chtěl říct jenom několik slov eh, k několika otázkám. Důvod, proč na mém hlasovacím seznamu někdy bude ne, tak to říkám už nyní. V řadě případů existuje problém eh, s stylem té zprávy. Je tam určité zdvojení, takže jsem se chtěl vyhnout tomu, aby se tam některé věci zdvojovaly. Potom eh, jsem také sjednotil určitý žargon. Tady mám celý seznam. Je tam šest, sedm pozměňovacích návrhů, které jsou velice dlouhé a opakují věci, které se uvádějí jinde v té zprávě, takže v tom případě e, uvádím ne. Nicméně skontaktuji eh, všechny autory těchto návrhů a požádám je, aby je stáhli, protože, jak jsem říkal, většina těchto pozměňovacích návrhů je zapracována do zprávy. V tuto chvíli bych chtěl pouze říci několik eh, technických poznámek. Je tady chyba kompromisním návrhu 19, co se týče počtu Afgánců, kteří žijí eh, na tom, že vydělávají z opiového, čili z eh, narkotikem, eh, čili to je chybné číslo, je to 1,6 milionů, tak jak je to zmíněno v jiné části mé zprávy. Ta zpráva nemůže uvádět eh, dva různá čísla, jednou 1,4, jednou 1,6. Já jsem to pečlivě zkontrolovala, je to 1,6. Čili je to jenom technická změna a to bychom mohli provést předtím, než ukončíme práci na kompromisních návrzích. Pak v případě pozměňovacího návrhu 306 Noizl a další je tam eh, eh, čtvrté, čtvrtý titul, který se týká policejních složek a zákonnosti. Tady bych eh, chtěla říci policejní školení a zákonnost pro bezpečnostní složky, protože tato zpráva se nezabývá otázkou bezpečnostních služeb. Čili pokud budete souhlasit, tak se můžeme takto dohodnout. Následně tam máme pozměňovací eh, návrh 3, 70, 371, 372, Solides od Janaku, odstavec 62. Tady navrhuji, abychom přijali ten původní text, kde tam nebudou spojenci NATO, ale spojenci Afganistánu, protože tam byla nejasnost v té mé formulaci, nebylo to úplně jasně specifikováno, zda hovořím o afgánských spojencích a tedy nehovořím o spojencích NATO. Pozměňovací návrhy by měly opravit tyto věci a říkám, že bychom se měli vrátit tomu původnímu textu, měli bychom tam změnit tedy spojenci NATO na spojenci Afganistánu. A dále navrh 60, Noiser a ostatní. Já tam navrhuji, aby se to změnilo z opojového trhu na heroinový trh, protože v Evropě nemáme trh s opiem, ale máme naopak trhy s heroinem. Takže to je vše v tuto chvíli. Pokud chcete zareagovat na některé mé poznámky, tak je rád proberu. Jsou tady ještě další věci, které potom vysvětlíme později. Děkuji panu zpravodaji a pan poslanec Sala Franka má slovo. Gracias, señor presidente. No, no había pedido la palabra, pero ya que es tan amable de ofrecérmela, acepto muy gustoso. Eh, Děkuji, já jsem sice nežádal o slovo, ale když mi ho nabízíte, tak já rád něco řeknu. Pane předsedo, rád bych řekl, že stínový zpravodaj, pan Kasolidis, za naši skupinu mě požádal, protože on sám je v Číně, abych řekl pár poznámek ke, správně, ke správě pana Arláčiho po první výměně názorů, která proběhla v tomto výboru. Takže nejprve mě požádal, abych panu Arláky mu řekl, že je vděčný za diskuzi a má pozitivní náhled na, některá, na některé z jeho pozměňovacích návrhů. Hlavní bod pro naši politickou frakci je, hlavní pro naši frakci je, aby tato zpráva byla vyvážena z politického hlediska, aby vzala v úvahu nové strategie používané v Afganistánu. My si samozřejmě uvědomujeme, jaké chyby byly v minulosti dělány a uvědomujeme si, že nemáme dostatek času na to, abychom vyhodnotili dopad této nové strategie a proto zdůrazňuji, že vyžadujeme, aby ta zpráva byla opravdu vyvážena. Banka Solidis mě požádal, abych zmínil několik bodů. Vzhledem k tomu, že vyžadujeme vyváženost této zprávy, musíme zároveň vzít v úvahu i kompromisní návrhy. To znamená, je třeba uvědomit si, jaké chyby jsme udělali v minulosti a podívat se na nově navrhovaná řešení v té nové strategii. A bylo by dobře zdůraznit potřebu politického procesu, nalézt politický proces pro nalezení řešení afgánského problému. To vyžaduje nejenom dialog s některými frakcemi Talibanu, ale také se musíme zaměřit na otázku vojenského oslabení Talibánu. Já chápu, co bylo řečeno, chápu veškerou kritiku. Určitě někdo v mé skupině zdůrazní potřebu oslabit eh, formulace v textu, abychom nebyli kontraproduktivní. Určitě musíme najít způsob, jak zajistit větší efektivitu mezinárodní spolupráce. Pan Kasolidis mě uváděl, že eh, dárci a mezinárodní organizace by měli i nadále hrát v této zemi důležitou roli Dále mě požádal, abych vám poděkoval za zdůraznění důležitosti problému pěstování opia a obchodování s drogami. Myslím si, že všichni víme, jak zásadní tento problém je pěstování opia a výroba drog pro afgánskou ekonomiku a proto je třeba zdůrat vojenský aspekt a pokrok v jednání s Talibanem. Je třeba zdůraznit propojení mezi drogovým problémem a důležitostí tohoto problému ve strategii pro Afganistán. Pan Kasolidis také zdůraznil, že on sám je proti použití herbicidu v boji proti obchodování s drogami, eh, ačkoliv není proti alternativám, alternativním, eh, alternativnímu pěstování rostlin. Pan Kasolidis také zdůraznil, že pro něho je důležité, že samozřejmě jsme omezeni velikostí zprávy, ale měli bychom ve zprávě zdůraznit nejenom eh, vzdělávání a přípravu policie, policejních složek, ale také armády. uváděl, že bezpečnostní složky v rámci armády a v rámci policie by měly být schopny převzít zemi pod svou kontrolu do roku 2014. Eh, pan Kasolidis a pan Arlaki eh, říkal, že souhlasí v zásadě s těmi 26 pozměňovacími návrhy. Eh, hovořil konkrétně o kompromisním návrhu 14, kde chce hlasovat proti jednomu odstavci, ale kromě toho souhlasí. A víme, že tady byly určité individuální pozměňovací návrhy od členů z naší politické, politické frakce a eh, Já, pokud jsem to správně pochopil, vy pořád navrhujete hlasovat proti tady těmto pozměňovacím návrhům. Takže to jsem chtěl říci za našeho stínového zpravodaje. Máme ještě čas do konečného hlasování, které proběhne, myslím, 9. A chtěl jsem vám všem poděkovat za debaty, za dialog. Myslíme si, že to je klíčová zpráva pro zemi, ve které se takto bojuje proti terorismu. Myslíme si, že by je tento výbor měl podpořit, jak jen to jde a pro plenární zasedání je velmi důležité, aby naše zpráva byla opravdu vyvážená. Je pravda, že jsme se v minulosti dopustili chyb, ale je třeba také zdůraznit, že dosahujeme pokroku. Neměli bychom se zaměřovat pouze na ta negativa. Samozřejmě konstruktivní kritika, to je jedna věc, ale na druhé straně bychom se měli reálně podívat na zdroje eh, Evropské unie a dalších alianč, aliančních zemí, které, zdroje, které tyto země v Afghánistánu Eh, využívají. Takže ještě jednou, eh, to je vše, co jsem chtěla za pana Kasalidise říci. Děkujeme za pochopení, za dialog a myslím si, že eh, v den, kdy budeme hlasovat o této zprávě, budeme mít před sebou ještě dále zlepšenou zprávu, která dosáhne širokého koncenzu. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Táler. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nemusím opakovat, eh, jak si velice cením práce, kterou odvedl pan Arlaky a také stínový zpravodajové. Myslím si, že se jedná o zprávu, která je vysoce zapotřebí a také vysoce kvalitní. Je dobrá v tom, že bere v potaz celou komplexní situaci v, Afga- v Afganistánu, nicméně tam je určitý nedostatek, co se týče eh, našeho jasného sdělení. Myslím si, že to naše sdělení by mělo být, že chceme podpořit, povzbudit jednak politický proces, který umožní, co možná nejdříve, možná během několika měsíců nebo let, to nevíme, který povede ke stažení koaličních sil. Řada z nás máme také podporu ze strany našich voličů, kteří chtějí takovouto strategii. Lidé chtějí, abychom politicky připravili situaci, aby se koleční síly mohly stáhnout. Ne země po zemi, aby tato rozhodnutí byla učiněna ze strany národních parlamentů, ale aby to byla koaliční strategie. A to je důvod, proč bych rád podal dotaz panu Arlakimu, protože tady je jeden kompromisní um, návrh, je to desítka, tady se uvádí 273, je to už eh, údajně v předešlých eh, kompromisních návrzích. Eh, to byl tedy můj návrh. Možná jsem to prostě jenom nenašel, ale pevně věřím, že kompromis 25 je asi nejblíže tomuto požadavku, tomuto sdělení které chceme vyslat. To znamená, že chceme zajistit stažení kolečních sil. V případě dalších eh, návrhů to ale bohužel nevidím. Jenom bych eh, chtěl připomenout, pozměňovací návrh 273 požaduje posílený politický proces v Afganistánu, který musí zapojit všechny relevantní afgánské, jak civilní, tak eh, vojenské síly a umožní stažení koaličních sil pokud to čteme bona fide, například kompromis 25, tak eh, pochopíme eh, toto sdělení, ale tady se uvádí ostatní eh, nevydali signál, že se chtějí stáhnout. Ostatní naopak říkají, že vojenské stažení musí být postupné, musí být také poskytnuty veškeré záruky a tak dále a tak dále. Možná tady je určitý prostor, abychom to řekli jasněji. Děkuji mnohokrát. Honorevole Neuser. Pan poslanec Neuser. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o mou skupinu, já jsem stínovým zpravodajem, mohu hovořit stručně. Chtěl bych poděkovat panu Arlakimu a to velice upřímně, protože předložil velice obsáhlý a vyrovnaný kompromis, který mohou všechny frakce podpořit. A to je velice dobré. Myslím si, že je důležité, abychom tímto koncencem jasně dali najevo, že ten politický proces v Afganistánu chceme podporovat. A domnívám se, že nová strategie pro Afganistán eh, byla ve zprávě řádně zohledněna, jak již řekl pan Táler, možná bychom tam mohli i něco doplnit. Nicméně se domnívám, že kompromis 25 eh, jasně dává najevo, že strategie eh, stahování vojsk od počátku roku 2011 je tím správným krokem vpřed. A myslím si, že eh, strategie stahování až do roku 2014 eh, je proveditelná. Komentáře pana Arlakyho týkající se policie a právního státu, že to je rovněž velice důležitá zmínka. Právní stát je stejně tak důležitý jako odborná příprava a trénink policistů. Pokud jde o ty změnu opiových trhů na heroinové trhy. Na to se také musíme zaměřit. Jsem rovněž velice spokojen s těmi předloženými kompromisy. Myslím si, že nám to umožní učinit rozhodný krok ku předu a vyslat jasný politický signál týkající se Afganistánu. Kiel Nielsen, prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo když eh, nebudu opakovat to, co říkali předchozí kolegové, ale chtěla bych eh, přesto poděkovat panu Arlakimu za velice konstruktivní spolupráci. Děkuji mu, že začlenil celou řadu mých pozměňovacích návrhů. Ještě bych se ale vrátila k jednomu svému návrhu, který zatím nebyl začleněn a chtěla bych vysvětlit, proč na něm trvám. Jde o pozměňovací návrh číslo 14, kde jsem si přála, abychom tam doplnili odkaz na ústavu z roku 2004. Aha, omlouvám se, je to pozměňovací návrh 3, kapitola 33, pozměňovací návrh 14. Tedy, abychom tam doplnili respektování základních lidských práv a já bych tam chtěla doplnit na základě ústavy z roku 2004. Já si myslím, že je skutečně velice důležité tam ten odkaz na ústavu mít a jak to říkal i pan Salafranka, je to rovněž způsob, jak zdůraznit ty pozitivní body. A já si myslím, že to skutečně navzdory všemu je pozitivní. Samozřejmě se obáváme určité regrese, určitých kroků zpět. Nicméně si myslím, že bychom tam tu ústavu zmínit měli v té zprávě. A ještě nějaké e, další dvě drobnosti týkající se těch mechanismů, například u pozměňovacího návrhu, omlouvám se, než to najdu, je to pozměňovací návrh číslo 11. Tam jste nezačlenili finanční eh, pomoc eh, na týkající se zvyšování transparentnosti, pokud jde o eh, dodavatelský řetězec. A já si myslím, že Cílem toho návrhu bylo hovořit o standardech transparentnosti a kritériích používání, pokud jde o ty dodavatelské řetězce. Takže na tom také ještě trvám. Jinak, kromě těchto dvou bodů, které jsem zmínila, jak jsem řekla, jsem velice spokojená s tím, že jste tam začlenil některé mé návrhy. E, znáte, e, víte, jak mi velice leží na srdci tato problematika a zvláště osud afgánských žen. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Paní poslankyně Gomez. Uh, Já bych chtěla poděkovat kolegovi Orlákemu a také stínovému zpravodaji za obrovskou práci, kterou odvedli, aby začlenili většinu pozměňovacích návrhů do textu, aby ten text byl opravdu koherentní, ucelený. Odvedli velkou práci a myslím si, že to je také eh, velice díky otevřenému a kooperativnímu přístupu pana Arlákyho pana zpravodaje. Myslím si, že ten eh, dokument se velmi zlepšil. Eh, jsem ráda, že se tady zdůrazňují práva žen v občanské společnosti. Samozřejmě právní pořádek, právní stát potřebuje obrovské zlepšení institucí a také je třeba se zaměřit na boj proti obchodování s drogami. Já bych chtěla zejména podpořit návrh pana Kasolidise, nebo ten doplněk toho pozměňovacího návrhu 173, kde hovoří o potřebě zvýšit zapojení afgánské místní zprávy a samozprávy. Určitě by to mělo být souladu s budováním právního státu. E, je to jedna z věcí, kterou jsem zjistila, když jsem navštívila Afganistán v roce 2008. A také velmi souhlasím s kompromisním textem 10, který je, myslím, také výsledkem práce pana Kasolidise. To znamená ty úvodní chyby v e, kalkulacích v té prvotní strategii pro Afganistan. A já myslím, že je důležité to tady zmínit a jsem ráda, že to pan Kasolidis dělá. Jsem ráda, že je tady někdo tak inteligentní a otevřený jako pan Kasolidis, který je, nebo který má ve svých rukou přípravu tohoto dokumentu, když si to srovnám s naší prací na Afganistánu a s naší návštěvou Afganistánu v roce 2008. Když se podívám na kompromisní text 16, tady se hovoří o získání vedoucí role pro Evropskou unii. Já s tím moc nesouhlasím. Já myslím, že si my sami si nezasloužíme nic takového. Myslím si, že lidé v Afghánistánu si zaslouží podporu. A myslím si, že není vhodné, abychom tady hovořili o naší vedoucí roli, protože myslím, že jsme tady neměli žádnou vedoucí roli, že jsme pouze poskytovali finanční prostředky a vlastně ta naše pomoc byla druhotná ve srovnání s Američany. Vytvářeli jsme různé strategie v různých fázích toho procesu. Ale myslím si, že bychom neměli být zase až tak stateční, co se týče té naší vedoucí role, protože my jsme tady neměli žádnou vedoucí roli. Pokud můžeme přispět pozitivním způsobem k tomu vývoji, tak to samozřejmě děláme, ale nejsme tam ve vedoucí roli. Souhlasím se všemi, kteří uváděli, že je důležité třeba v kompromisním textu 25 že bude důležité zdůraznit podporu politického procesu, protože, jak říkáme, nejde pouze o vojenské řešení, není to pouze o vojenské úloze. Je třeba, aby se tady rozvíjel politický proces a v takovém případě je důležité zdůraznit politické jednání s, s Pakistánem, protože Vidíme, že Pakistán se stále více a více zapojuje do afgánského problému a nemůžeme si dělat žádné iluze, že budeme schopni řešit afgánský problém, zatímco situace v Pakistánu bude taková, jaká je, kdy eh, občanská eh, společnost nemá moc v rukou a eh, kdy stále trvají problémy a rozpory mezi Pakistánem a Indií a brání dalšímu pokroku. Nicméně chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy těchto kompromisních textů, kompromisních návrhů. Děkuji. Pan poslanec Kontis. Uh, sorry, Atsikiočo. Ah, niente, Aha, omlouvám se, to jsem si spletl jméno, prosím, dalšího řečníka. Παρότι επαναλήφθηκε πάρα πολλέ φορέ, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ξαναλεχθεί ότι ο κύριο Αρλάτσι έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Τόσο... Mnohokrát myslím, že dobré ještě jednou zdůraznit, eh, že práce pana zpravodaje Arlakeho je skutečně vynikající. Měli bychom podpořit tuto zprávu. Myslím si, že někdy Tady jsou pozměňovací návrhy, které již byly staženy, ale některé ještě nebyly vzaty v potaz. Každopádně bychom měli ponechat celý rozsah této zprávy a neměli bychom přijímat pozměňovací návrhy, které podkopají samotný obsah jeho zprávy. Měli bychom říci, že Afganistán je stát, má právo na svoji svrchovanost a my musíme podporovat veškeré iniciativy, které se ubírají tímto směrem. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které hovoří o boji proti chudobě a jaké náklady se s tím pojí. Takže ty náklady jsou stejné jako pět dní, kdy vedeme válku, což je skutečně šokující. Já si myslím, že by to mělo být vymazáno. Dále stránka 13 to hovoří o nákladech na vedení války na jeden týden, což je náklad, který by odpovídal výstavbě 6 tisíc škol. Já si myslím, že takovéto poznámky nejsou příliš na místě a dále mm, stránka 26, hovoří se o evropských daňových poplatnících, že by měli, mohli poskytnout určitou pomoc a nemělo by se uvádět, že tyto peníze jsou použity na boj proti Talibánu. Rádi bychom požádali pana zpravodaje, aby přijal tyto pozměňovací návrhy. Pokud tady panuje neschoda um, ohledně obsahu této zprávy, tak bychom měli mít možnost to říci veřejně. A nepodporovat zprávu formálně, ale měli bychom zcela jistě vymazat, vypustit věci, které oslabují její obsah. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát panu Arlakimu za jeho odvážný krok. Skutečně se snaží odvést nesnadný úkol, snaží se navrhnout politiky, které by napravily situaci eh, toho velice dlouhého konfliktu, války, i když tady nemáme příliš mnoho úspěchů, i když eh, američtí důstojnice hovoří, že se jim to začíná dařit, tak jsme trošku skeptičtí, co se týče infrastruktury, protože infrastruktura v Afganistánu je velice zastaralá a musí se odvést spousta práce, aby se vybudoval tento stát a tento stát skutečně ještě není součástí mezinárodní komunity, mezinárodního společenství. Není to vyspělý stát, je zaostalý, zemědělský eh, postižený válkou. Já si myslím, že nejlepší to bylo, když tam byl král. Byla to monarchie, která celkem vzkvétala a bohužel desetiletí nyní tato eh, oblast je sužována válkou. Podporuji celou řadu jeho doporučení, ale mám určitý problém eh, s tónem některých kompromisních návrhů. Já si myslím, že moje politická skupina odmítne 14, 15, 16, a možná i 22 a 25. Máte určitou pravdu, ale ten tón není příliš vstřícný, co se týče spojenců na to, že se snaží zajistit míra bezpečnost v této zemi. Já naprosto souhlasím s paní Gomesovou, že také práva žen jsou důležitá, i když nejsem si jist, zda to samo o sobě obnoví afgánskou společnost je to nesmírně velký úkol pro všechny, aby znovu vybudovali tento národ, který byl desítky let násilí naprosto roztřištěn. Je tam ohromná korupce, obchodování s drogami a korupce se dostala do nejvyšších eh, pater vlády, čili eh, řada eh, finančních prostředků byla spronevěřená a dostala se na jejich soukromé bankovní účty. Takže pokud eh, dojde k porážce spojenců NATO a západních sil, tak eh, dojde k našemu stažení a je tady velké nebezpečí, že Taliban bude destabilizovat celý region i Pakistán a povede to k hrozné jaderné válce mezi Pakistánem a zbytkem tohoto regionu. Čili musíme udělat vše, abychom budovali tento národ, i když nemáme v tuto chvíli žádnou strategii odchodu. Ale v zásadě podporujeme obsah této zprávy, ale jak už jsem říkal, několik kompromisních návrhů je pro nás nepřijatelných a budeme hlasovat proti. Já již nemám na seznamu další kolegy, kteří by se chtěli vyjádřit, proto bych nyní opět eh, předal slovo panu zpravodaji na závěrečný komentář a pak si sdělíme časový harmonogram. Prosím, pane poslanče Arlaky. Děkuji, pane předsedo. Ano, bylo to skutečně obtížné nalézt nejen kompromisy, ale nalézt vůbec v parlamentu určitou schodu o některých z hlavních bodů té zprávy. Z celého toho procesu diskusí mám ale pocit, že tato zpráva se nezakládá pouze na tom nejnižším společném jmenovateli, protože se domnívám, že vždy všechny politické skupiny se snažily nalézt schodu na těch hlavních bodech zprávy. A myslím si, že to nicméně nebylo snadné. Dosud jsou zde věci, na kterých se plně neschodneme. Domnívám se ale, že vyváženost té zprávy je zcela nepopiratelná ten základní bod, který jsem přijal od EPP, bylo zavedení e, důležitosti e, té výzvě energie. Myslím si, že to byl velice podstatný pozměňovací návrh a já s tím nemám žádný problém, protože tato strategie se opírá o analýzu, která odpovídala i mé vlastní analýze. A já, když jsem e, v únoru jel do Afganistánu, tak jsem byl velice překvapen, protože všichni tam sdíleli mou kritiku, všichni z ISAFu. Eh, hovořili o tom, že mám pravdu v tom, co kritizuji. My jsme přišli o podporu obyvatelstva, protože jsme zabili příliš mnoho civilistů. Máte pravdu, že ta použitá strategie byla špatná a my se nyní snažíme změnit směr a vybudovat novou strategii. A řekli mi, že jejich cílem není snižovat civilní oběti, ale dosáhnout nulových civilních obětí. A Naším cílem je znovu získat souhlas a podporu obyvatelstva prostřednictvím strategie, eh, která by tady brala ohled na civilní obyvatelstvo. V zásadě tedy analýza situace v Afganistánu je v této eh, zprávě eh, zapracována. Je to kritická část té zprávy. Nicméně domnívám se, že ta zpráva je skutečně e, vyvážená, protože se snaží zabývat těmi hlavními body, pokud jde o budování budoucnosti Afganistánu. Nejde o nějaké znovu vybudování Afganistánu ve všech jeho aspektech. Neměli bychom tvrdit, že ve všech ohledech, pokud jde o instituce a hospodářství, e, obnoven tak, jak chceme. To je na Afgáncích. My bychom se měli soustředit na tři nebo čtyři oblasti, zde soustředit své úsilí a naši značnou finanční podporu a poté to prostě odstartovat. Z tohoto důvodu jsem se co nejvíce snažil, aby se ta zpráva skutečně pořádně soustředila pouze na tři nebo čtyři hlavní body. Důležitou eh, věc mi připomenul také pan Neuser a socialisté, pokud šlo o soudní systém. Já s tím plně souhlasím. Není možné měnit policejní jednotky, pokud e, nemáme zároveň paralelní soudní systém, který bude zaručovat vládu zákonů. Nicméně e, trošku jsem váhala s rozšířením té zprávy, pokud jde o e, obecní plán na obnovu Afgánu. Je to rovněž v souladu s plánem komise týkající se strategie eh, Afganistánu na obnovu Afganistánu a Pákistánu. Ta zpráva komise je ale mnohem eh, širší, zabývá se mnohem více i politickými aspekty. Evropský parlament eh, se rozhodl nezabývat se tolik těmi politickými aspekty, rozhodl se omezit se pouze na několik bodů a to je, myslím, také ta hlavní úkola, kterou by Evropský parlament měl mít. Pokud jde o to, co říkal pan Kasulides, to znamená snižování eh, produkce opia, že to je jeden eh, z těch klíčových problémů Afganistánu. Já sám jsem eh, předložil pozměňovací návrh, ve kterém navrhuji, aby afgánská vláda zákonem zakázala užívání chemických eh, herbicidů v Afganistánu. Eh, Spojené národy to udělali v Bolívii a v Peru a těmto zemím to umožnilo snížit produkci koky, pěstování koky, na rozdíl od Kolumbie, kde tento zákon neexistuje a kde je třeba, kde se dosud eliminují ta eh, pole s kokou pomocí chemikálí, pomocí herbicidů. Pan eh, Kasolidis eh, také hovoří proti používání herbicidů a v důsledku toho se ta opiová pole nebo ten mák užívání, užívání, pěstovaný pro užívání opia musí eliminovat ručně. Pokud eh, by chemikálie byly používány, pokud by byly používány, tak jak tomu již v minulosti bylo, tak se podařilo určité, eh, určitým způsobem produkci máku eliminovat. Nicméně nejsou žádné záruky, že tomu tak bude i v budoucnosti. A spojené národy eh, toto vždy také kritizovali. Rovněž jsem rozpracoval plán, pětiletý plán na snížení a ukončení produkce opia za použití mezinárodní podpory. Hovořil jsem o tom s různými partnery, například Rusové jsou velice pro toto omezení pěstování opiového máku. Mm, tou myšlenkou je vytvořit nějakou eh, zvláštní instituci, protože afgánské ministerstvo pro kontrolu narkotik eh, není tou institucí, která by mohla, a to z několika důvodů, řádně ten plán uplatnit. Takovýto orgán by se měl skládat z Afgánců, ale také eh, by mu měla, měli poskytnout technickou pomoc mezinárodní odborníci a já si domnívám, že je možné to zvládnout za těch pět let. Dosud se o to nikdo nepokusil. Za deset let se nikdo nepokusil vypracovat nějaký eh, realizovatelný plán na omezení pěstování opia. A já jsem nyní velice rád, že všechny politické frakce se shodly na té mé analýze, že se nesnažili to nějak zásadně měnit. Myslím si, že pro Afganistán to bude velice důležité, až bude zpráva schválena. A pokud jde o připomínky od EPP, ten postoj byl skutečně velice konstruktivní. Chtěl bych eh, za to panu Kasolidisovi a ostatním členům eh, poděkovat. Eh, Podařilo se nám dosáhnout velice širokého konsensu. Samozřejmě, že jsou zde i některé pozměňovací návrhy, které eh, jsou ještě v konfliktu, týkají se voleb, eh, vyhodnocení situace žen, vyhodnocení dopadu mezinárodní pomoci. A já jsem se k těmto pozměňovacím návrhům vyjádřil a uvidíme, co řekne většina při hlasování. Pane Tálere, vám bych chtěl poděkovat za to, že jste zdůraznil, že naše poselství, náš signál by měly být eh, jasné. Takto by Evropský parlament měl postupovat. Je třeba zaměřit se poté rovněž na samotnou realizaci toho projektu, i když to je samozřejmě druhá věc, ale již nyní bychom měli plánovat do budoucnosti to, aby naši zprávu skutečně eh, vzala v potaz komise i rada. Pokud jde o e, londýnskou i kábulskou konferenci, tam bylo jasně řečeno, že v Afganistánu neexistuje žádné vojenské řešení a zpráva na to navazuje. To je v podstatě takový základní prvek, který je třeba ještě rozpracovat. To, o čem jste hovořil, hovořil jste o tom, že váš pozměňovací návrh 273 nebyl plně zohledněn a začleněn, ale jeden z těch eh, posledních kompromisních návrhů, který přijal i pan Neuser, hovoří o tom, že je třeba postupně stahovat z Afghánistánu naše vojska. Poté je tam ještě jeden pozměňovací návrh pana Weigla, který stanoví dvouleté období na stažení veškerých eh, evropských vojsk a uvidíme, jak se o tom bude nakonec hlasovat. Myslím si tedy ale, že skutečně to eh, není zpráva, která by vycházela pouze z jakéhosi minimálního konsenzu, ale že ten konsenzus je skutečně obsáhlý a široký. K tomu, co říkala paní poslankyně Gomez, vám se nelíbí ta vůdčí úloha EU v jednom z těch kompromisních návrhů. Ale ty kompromisní návrhy hovoří o EUPOLu. Tam se nehovoří, pokud to správně chápu, je to pozměňovací návrh paní poslankyně Jetenmeky, o nějaké celkové vůdčí úloze. Tam se hovoří o vůdčí úloze v oblasti odborné přípravy policistů, tréninku policistů. Já souhlasím s vámi, že Evropská unie vůbec ten proces nevedla, protože jinak bychom neměli vůbec eh, mít tu novou strategii a plítvat eh, na nějakou energii a časem. Já jsem poslední člověk, který by eh, tvrdil, že jsme dosud v Afganistánu měli vůbec nějakou strategii. Takže ta úloha EU, tam myslím, že paní Jetenmeky to chtěla omezit pouze na ten jeden okruh. Problematika Pákistánu. Máte pravdu, úloha Pákistánu je klíčová. Ale e, slyšeli jste pakistánského ministra zahraničí a on řekl jednu velice důležitou věc, která je plně v souladu s tím, co jste říkala. Potřebujeme, aby Pákistán byl naším spojencem, Pakistán má právo hovořit o tom, co si myslí o Afganistánu. Nezapomínejte na to, že Pakistán má s Afganistánem asi 300 kilometrů společnou hranici a rovněž má společnou hranici s Iránem. Tyto země prostě mají nárok na to mít určité názory na Afganistán. Lidé hovoří o tom, že Pákistán nebo Irán se do té problematiky vměšují, ale podle mého názoru to je zcela zcestné. Prostě když nějaká země, která má společnou hranici s jinou zemí nebo válčí s jinou zemí, tak samozřejmě má plné právo se k ní vyjadřovat. Některé z těch pozměňovacích eh, návrhů zmiňovaly takzvané regionální řešení, do kterého by byly zapojeny Pákistán, Indie, Rusko, Irán a také Čína. Myslím si, že to je velice důležitá součást toho řešení. Tuto část zprávy jsem ale nerozpracovával, protože to je velice komplexní otázka, která by nás mohla zavést úplně jiným směrem. A vlastně by to mohlo být pouze jakési vyzvání, jakási pozvánka, protože je to pouze jakýsi nápad, ale nebyla v tomto směru dosud podniknuta žádná konkrétní iniciativa. Pan Hadži Georgiu. Děkuji vám za ocenění mé zprávy, ale nemohu přijmout eh, všechny pozměňovací návrhy, protože mým cílem je, aby tato zpráva byla schválena širokým konsensem. Myslím si, že byly eh, předloženy velice poctivé pozměňovací návrhy. Všechny ty hlavní body jsem tam zapracoval. Tak to prostě probíhá. Ten proces eh, v parlamentu. Možná je to zdlouhavé, obtížné, ale je to prostě součást naší práce. Náklady na válku. To je správná připomínka, ale já jsem tím trošku zmaten a chtěl bych se zeptat, proč téměř všechny frakce byly proti těmto dvěma odstavcům, kde jsem hovořil o tom, že za na týden, za týden vedení války, za ty peníze bychom mohli vybudovat v Afganistánu několik škol všechny frakce se shodly na tom, že by to mělo být vyškrtnuto. A já jsem nakonec s tím musel souhlasit, protože proti tomu byli tady všichni. S tím jsem nemohl nic dělat, musel jsem to přijmout, ale chtěl bych se zeptat, proč jste všichni byli tak jednomyslně proti tomuto výpočtu? V té zprávě existuje několik odstavců, které se eh, explicitně vyjadřují o vysokých nákladech na válku a je samozřejmě zcela legitimní e, provést zde nějaké srovnání těch nákladů. A je velice e, logické vidět, jak by se stejné náklady projevily, pokud bychom je pokud by byly investovány jinde. Já jsem to tady ale nakonec e, musel vyškrtnout, i když s tím samozřejmě nesouhlasím pane Tenuku. Děkuji vám za ocenění mého úsilí. Je pravda, že to vůbec nebylo jednoduché sladit ta různá stanoviska. Možná mi vysvětlíte, proč jste byl proti tomu, aby některé z těch komp- kompromisů nebyly přijaty. Vy jste nebyl na tom jednání, kde jsme o těch eh, pozměňovacích návrzích hlasovali. Je mi to líto, protože tam eh, bychom se asi domluvili, byli domluvili lépe. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu poslanci Arlakimu a také všem kolegům, kteří vstoupili do diskuze. A nyní hlasování ve výboru by mělo proběhnout 9. listopadu a v prosinci hlasování na plenární schůzi. Naše zasedání je ukončeno a dáme si několik minut přestávky, dříve než zahájíme zasedání rozšířeného předsednictva. Nyní tedy, kdo se nezúčastníte, můžete opustit sál.